Dear colleagues, if you could, uh, be... Milí kolegové, usaďte se prosím, abychom uh, se mohli pustit do práce. Tady s paní komisařkou, prosím, děkuji. So colleagues, uh, we begin. Takže, než přijmeme pořad jednání, máte-li námitky, tak je pořad přijat. Uh, nejdříve oznámení uh, předsedy, takže uh, o uh, tlumočení do estonštiny, lotyštiny, malštiny a gelštiny není dnes k dispozici. Potom a doporučení koordinátorů podle pravidla 205 pan Lorenzo Fontana z ENF byl nominován jako zpravodaj ke zprávě návrh v rozhodnutí rady implementující Eh, závěr nebo schvalující eh, závěr eh, o spolupráci mezi Europolem a Bosnou a Hercegovinou. Souhlasíte? Děkuji. Takže teď se dostáváme k bodu 3, což je hlavní bod na dnešním pořadu jednání a já mnohokrát děkuji, že jste se dostavili dnes večer do Štrasburku. Máme tady velice důležité téma, a sice prezentace názorů komise k eh, rozhodnutí eh, eh, ve věci Maximilian Schrems versus komisař pro osobní data ve věci Safe Harbor. Takže vítáme tady komisařku Jorovou, která se zaměří tedy na tento případ, potom také řekne něco k právu homosexuálu a k dalším tématům na konci. Nicméně hlavně se budeme věnovat tomu eh, případu eh, soudního dvora. Našeho zasedání 20, 12. října právní služba Evropského parlamentu předložila eh, tedy rozhodnutí soudu a proběhlo první zasedání se zástupci komisařů na úrovni zaměstnanců. Dnes poprvé tady bude prezentace od paní komisařky k tomu rozhodnutí, takže bez dalších okolků požádám komisařku Jourovou, aby nám představila ten případ a potom okamžitě zahájíme debatu podrobnou. Věro, máte slovo. Děkuji, Klore. Dámy a pánové, já bych ráda poděkovala výboru Libé za pozvání na toto zasedání. Já jsem opravdu chtěla přijít co nejdříve, tak bych vám poskytla čerstvé informace o o krocích, které komise přijímá ve vztahu k té věci po vydání rozhodnutí ve věci Šrems, která přišla 6. Které přišla 6. října. Jak už jsem říkal na plenárním zasedání, myslím před dvěma týdny, já jsem plně odhodlána vás průběžně informovat Rád bych vás také požádal o podporu v několika věcech, které e, se týkají naší e, práci e, této věci. A k tomu se ještě dostanu později. Takže ta rozprava na plenárním zasedání proběhla 14. října a už tam jsem hovořila o prioritách komise po rozhodnutí Šrems. Ještě jednou zopakuji eh, tyto priority, protože eh, ty se nemění. Samozřejmě my chceme eh, znovu ujistit naše občany, že jejich osobní údaje budou chráněny, když jsou předávány do zahraničí. Chceme zajistit mm, jistotu a jasné podmínky pro evropské podniky, které předávají data do zahraničí o zbývajících zákonných cestách, jak to učinit a také chceme s národními ochránci dat eh, koordinovat přístup, abychom eh, se vyhnuli eh, fragmentaci na evropském vnitřním trhu. Také jsem oznámila, že komise posílí rozhovory se Spojenými státy směrem k obnovenému a robustnímu rámci pro transatlantické datové toky a Zdůraznila jsem, že chci s vámi na tom partnerské transparentně spolupracovat v tomto ovzduší vám dnes řeknu něco k nejnovějšímu dění a také doufám, že eh, mi řeknete, jak vy chcete, jak vy můžete podpořit tento proces, zejména před mojí návštěvou ve Washingtonu v polovině listopadu. Od rozpravy na plenárním zasedání 14. října pracuje komise a úzce s Evropským eh, úřadem pro ochranu dat a budu mu říkat DPS. DPA, pardon, v, na, pracovní, na skupině, pracovní skupině pro článek 29. Na té bylo toto rozhodnutí probíráno 16. v pátek. Ten eh, pracovní skupina vydala prohlášení k důsledkům eh, rozhodnutí a zejména eh, odkázala na probíhající vyjednávání k revizi Safe Harboru což by měl být důležitý eh, klíč k řešení eh, stávající situace. A vyzvala evropské instituce, aby um, nalezly způsoby, eh, které umožní transfery dat do Spojených států a bude to respektovat základní práva. Pokud jde o aktuální obchodní aktivity, které si vyžadují transfery osobních dat, tak pracovní skupina potvrdila, že, da, že jsou další nástroje, jako jsou standardní eh, smluvní ustanovení a závazná eh, firmní ustanovení, eh, a lze používat, i když úřady pro ochrany údajů eh, budou posuzovat dopad eh, tohoto rozhodnutí na ten, na, eh, ta stávající, na, ty, na tyto klauzule. Pokud do ledna 2016 nebude nalezeno příslušné řešení s americkými úřady a, a na základě posouzení těch alternativních nástrojů Evropské ochr- úřady ochrany údajů začnou přijímat příslušné kroky, včetně tedy kroků k vymáhání zákona. I když eh, podporujeme tedy eh, v vynucení toho, eh, toho rámce do roku ledna 2016, myslíme, že podnikům je třeba dát maximálně jasné podmínky do té doby. Když jsem se setkala se zástupci v odvětví společně s místopředsedou Ancipem a komisařem Ettingerem 14. října, bylo zřejmé, že hledají jasné vysvětlení a jednotný výklad hm, rozhodnutí. Komise tedy eh, brzy eh, vydá eh, vysvětlující sdělení k důsledku mm, rozhodnutí ve věci Šrems na mezinárodní datové transfery. To všem nemůže a nesmí nahradit práci úřadu na ochranu údajů při vynucování příslušných pravidel. Komise i nadále bude podporovat jejich práci a, a zajišťovat, aby byl e, přijímán jednotný přístup v rámci pracovní skupiny pro článek 29. Teď základní informace k probíhajícím vyjednáváním se Spojenými státy. Vzhledem k tomu, že Safe Harbor byl jeden z hlavních prostředků e, pro datové transfery z Evropy do USA, je důležité ukončit e, jednání s našimi americkými protistranami eh, v novém rámci pro transatlantické datové toky s vyšší úrovní ochrany. To je nezbytné eh, pro eh, transatlantické komerční vztahy a samozřejmě také pro naše občany. Musíme se postarat o to, že aby to nové uspořádání bylo v souladu se standardy v tom rozhodnutí Šrems. Už před eh, tím rozhodnutím komise eh, eh, nalezla celou řadu problémů, které podle jeho názoru musely být revidovány v rámci nového Safe Harboru a napsala to do doporučení v roce 2013. V rámci rozhodnutí hm, soudního dvora potřebujeme vysvětlení amerických protistran v řadě věcí a nevelkujeme. Okamžitě jsme obnovili debatu s americkými eh, protižky a, a už jsme vedli několik jednání na a, eh, a, eh, technické úrovni. Já jsem také hovořila s ministrem pro obchod Pickem dnes a, dohodli jsme se, že budeme v pravidelném kontaktu, než pojedu v polovině listopadu do Washingtonu. Tyto rozpravy, tyto debaty, věřte mi, nejsou snadné. Nicméně jsem si eh, jistá, že do té doby už eh, zaznamenáme významný pokrok. Teď bych podrobněji eh, řekla, jaké důsledky to rozhodnutí má a jak si myslím, že by se měly řešit. Za prvé, je třeba zmínit, že eh, soudní eh, dvůr nerozhodu, ne, nespochybňuje eh, pravomoc komise přijímat rozhodnutí o adekvátnosti. Spíše ujasňuje možnosti úřadu pro ochranu údajů zasahovat v případě stížností typu pana Šemse a za druhé úroveň ochrany ve třetích eh, zemích nemusí být nezbytně eh, stejná, ale v zásadě eh, obdobná vůči tomu, co je v EU. Slovy nově zvoleného předsedy soudního dvora Renárce, který se podílel na tom rozhodnutí, bych řekla. Rozhodnutí si nevyžaduje On vysvětlil tedy, pardon, že eh, soudní dvůr neposuzoval americký systém, včetně jejich, jeho spravodajských aktivit, ale spíše, a teď cituji, posuzoval eh, požadavky evropského práva, pokud jde o podmínky k předávání dat do třetích zemí, ať už jsou jakékoliv. Ať už jde o jakékoliv země. Eh, ten to rozhodnutí ne, požaduje, aby americký systém byl stejně uspořádán, ale aby v případě přenosu dat byly nabídnuty záruky, které budou globálně ekvivalentní k těm, které máme v Evropě. A o to já se snažím v našich debatách se Spojenými státy. Za druhé, Eh, soudní dvůr říká, že systém eh, na základě certifika- založený na sebercertifikaci, jako je Safe Harbor, je přijatelný, pokud eh, existují efektivní odhalovací a dohledové mechanismy. To je opravdu jedna z hlavních věcí, na které s našimi americkými protěžky pracujeme. A už to také vyplývá z našeho doporučení z listopadu 2013, konkrétně z čísla 102 z jedné až a, transparentnosti. Spojené e, státy se zavrhly, e, zavázaly k e, silnějšímu dohledu ze strany ministerstva obchodu a k silnější spolupráci s evropskými úřady a také s Evropskou komisí. To ten systém z čistě seberegulačního systému přemění na systém dohledový, který eh, bude eh, lépe schopen reagovat a bude také iniciativně eh, zasahovat a mm, bude také založen mm, na sankcích. Proto také chceme, aby naše národní úřady pro ochranu údajů hrály viditelnější a efektivnější roli než dříve. Například jsme pracovali na zlepšení eh, rozhraní a komunikačních cest mezi eh, těmito úřady a ministerstvem eh, obchodu americkým. Tyto úřady budou také sehrávat klíčovou roli při přehodnocení fungování systému. Máme tady principiální dohodu, ale Stále se ještě bavíme o tom, jak se postarat o to, aby ty závazky byly dostatečně závazné, abychom plně vyhověli eh, požadavkům soudu. Za třetí, soud potvrdil, že eh, to rozhodnutí o adekvátnosti je neustále živý dokument, který je třeba průběžně eh, revidovat vzhledem k vývoji cizího systému. Na tom přesně pracujeme s americkými úřady, abychom dali dohromady mechanismus výroční revize, která pokryje všechny aspekty nového systému, aktuálního funkčního systému, včetně Eh, systému eh, pro eh, vynucování práv a do kterého budou zapojeny příslušné úřady ze všech stran. Pokud jde o zásah orgánů veřejné moci, zejména za účelem národní bezpečnosti a vymáhání práva, Soudní dvůr zdůraznil, že eh, takovéto posuzování musí být eh, jednoznačně omezené a mm, omezené příslušnými podmínkami. To opět odráží doporučení komise z před dvou let. A my tvrdě pracujeme se Spojenými státy, abychom tohle právě dosáhli, abychom eh, zajistili, aby byla dostatečná omezení a pojistky, která mohou, které mohou zabránit excesivní zneužití, excesivnímu zneužití osobních údajů a, a také zajistili dostatečnou soudní kontrolu nad touto činností. Řekněme si to jasně. Tohle je ta největší výzva, kterou soudní rozhodnutí obsahuje. Nicméně nezapomeňme, že debata o těchto věcech už probíhá také na druhé straně Atlantiku. Hm, po prvotních odhaleních o eh, sledování před dvěma lety, eh, která vedla právě k tomuto soudnímu případu, Spojené státy eh, prošly obdobím vnitřního přehodnocení svých vlastních spravodajských aktivit. To vedlo k reformním krokům, jako například zákon o svobodě v USA a také k vydáním takzvané eh, prezidentské směrnice číslo 28 vzhledem ke spravodajcům ke, eh, ke sledování a k eh, tomu, že spravodajci musí zohledňovat práva neameričanů. Už jsme zaznamenali určitý pokrok oproti minulosti směrem k cílenějšímu sledování. Navíc, pokud jde o ta data, která byla přijata, tak určité ochranné mechanismy, které byly dříve vyhrazeny pouze Američanům, byly také teď rozšířeny i na evropské občany, například pokud jde o další šíření nebo dobu eh, uchovávání. Stále posuzujeme tyto pojistné mechanismy a necháme si je eh, ještě vysvětlit, ale určitě eh, tady vnímám některé mm, podstatné a povzbudivé známky. Zároveň byla spuštěna důležitá iniciativa k eh, rozšíření eh, amerického zákona o ochraně soukromí na evropské občany. Příslušný eh, návrh zákona o soudních opravných prostředcích byl teď předložen a v sněmovně reprezentantů a brzo se dostane i do Senátu. Jakmile ten nabide účinnosti, jak očekáváme, že nabide, tak to bude další důležitý krok k eh, ochraně eh, při eh, přenosech dat. Teď se musíme zaměřovat na tyto věci a musíme pečlivě analyzovat ten rozsah, do jaké míry splňují požadavky tohoto soudního rozhodnutí. Vážení poslanci, já na vás ještě jednou chci apelovat na vaš že odhodlání nás, eh, nám pomoci v eh, této eh, snaze a předem vám děkuji za tuto podporu, za podporu, kterou jste nám zatím poskytli v tom kontextu návrhu o oprav, zákona o opravných prostředcích. A také bych byl rád, abys, ráda, abyste byli v kontaktu se svými protěžky jak v americkém kongresu, tak v administrativě v této věci a byli e, jste naším partnerem. Potřebujeme vaši pomoc a potřebujeme také e, pomoc podniku, abychom a přesvědčili Spojené státy o nezbytných dalších krocích. Úspěšný e, výsledek je velice důležitý pro naše širší vztahy se Spojenými státy, s naším klíčovým strategickým partnerem po politické a ekonomické stránce. A jak už jsem uvedla dříve, na plenárním zasedání. Já chci, aby ta debata probíhala informovaněji a vnímám vás i jako velice důležitého partnera v tomto procesu a pravidelně vás budu informovat o dalších fázích této diskuze. A teď už tedy ukončím mm, tu svoji debatu o Safe Harboru a vyjednávání. Nebudu připravena odpovědět na vaše dotazy, pokud vás e, bude e, zajímat ta zastřešující dohoda, což je další důležitá věc ve vztahu e, Eh, ke Spojeným státům a také vám mohu poskytnout více informací o aktuálním mm, stavu v policejní směrnici nebo tom obecné, obecné ochraně dat. Pokud by vás tohle zajímalo a jak už Klot eh, říkal, také bych eh, řekla něco závěrem ráda. Tedy, závěrem řeknu, že se těším na naše další zasedání, které se bude pořádat eh, v prvním týdnu v eh, prosinci a tehdy vám řeknu něco, jak jsme pohli eh, s právě homosexuálu, s řady u bezpečnostních věcí, jako je radikalizaci, boj s radikalismem a Nesnášenlivosti ve společnosti, což je opravdu věc, která vyvolává obavy, naše spolupráce s online poskytovateli, hm, potom problémy s nenávistnými projevy a, a providery tedy a mm, dále úřad evropské nebo nařízení o evropském a eh, veřejném žalobci a potom a, eh, velmi naléhavá věc základní a, eh, agentura, tedy základní a, pro základní práva, která má jako zvláštní úkol sledování dodržování těch základních práv tam, kde se eh, hodně eh, koncentrují uprchlíci ve členských státech. Čili eh, takhle já se představuji naše příští zasedání. Samozřejmě výběr témat diskuse bude i na vás. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Commissioner. Colleagues, we... Děkuji, paní komisářko. Máme čas do 9 hodin a samozřejmě nemůžeme a nikdo nechce také podceňovat toto rozhodnutí týkající se Eh, bezpečného přístavu. Mám tady teď 11 lidí na seznamu řečníků a poprosil bych vás, abyste opravdu nepřekročili řečnický limit dvě minuty, aby nám paní komisářka opravdu mohla odpovědět, protože potřebujeme vědět, kam se celá tedy ta záležitost ubírá, potřebujeme vědět také trošičku více o obsahu, chceme vědět tedy, jakým směrem se ubírá to vyjednávání o Safe Harbor. Takže poprosil bych vás, abyste opravdu hovořili Eh, krátce, aby nám paní komisařka mohla také odpovědět. Takže všichni jsou tedy teď již na seznamu těch, kteří se přihlásili. Eh, takže ještě se někdo chce přihlásit takže Laura, a poslední je ne. A teď vidím ještě někdo, tak seznam řečníků je u konce pan Vos. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní předsedkyně, tady děkuji paní komisařko, děkujeme vám za to, že jste za námi dnes večer přišla a že jste přinesla svůj projev a také jste připravená odpovídat na naše otázky. Jsem velmi rád, že tady k tomu přistupujete koncepčně a že to také takovýmto způsobem zpracováváte, protože toto rozhodnutí soudního dvoru je i podle našich zkušeností eh, správný, nicméně nevidíme tady, jak se dostatečnou zodpovědnost odpovědnost v tom smyslu, že tady soudní dvůr nenastavil žádné přechodné lhuty či nějaké konečné lhuty, kterých bychom se mohli držet. Samozřejmě, já si myslím, že je velmi dobré, že v tuto chvíli se tady snažíme vytvořit nový základ, hlavně co se týče právní jistoty, hlavně tady v oblasti ochrany údajů. Jsem rád, že jednáte velmi rychle, protože to je jasné, protože samozřejmě i naše podniky potřebují vědět, že se něco děje, že se něco děje rychle také. Ta dosavadní vyjednávání jednání už tedy jak si směřovala tímto směrem. Já bych rád ale věděl, zdali si myslíte, zdali musíme teď opravdu jít zase od nuly, eh, všechno to vlastně zpracovat podle toho, jak o tom hovoří také ten, to rozhodnutí a co to vlastně znamená, nebo jaký dopad to bude mít na ta již současně eh, odehrávající se vyjednávání o ochraně eh, údajů, protože pokud bychom to nechali všechno na národních kontrolách, kontrolních eh, úřadech, tak se ptám, eh, jaké, jaký dopad to bude mít na harmonizaci, zdali nebude ohrožena. A samozřejmě bylo by dobré, kdyby tady v té oblasti ochrany údají, údajů existovaly nějaké globální celosvětové standardy, ale nevím, jestli to spíš není nějaké vize či nějaká utopická vize. Myslím si, že bychom se měli soustředit hlavně na ty transatlantické standardy. Já si myslím, tady je třeba něco učinit a já si myslím, věřím, že jsem vám dobře porozuměl ve chvíli, kdy jste hovořili, že tady v podstatě nikdo nehledá nějaké ekvivalenty, protože to by v podstatě znamenalo, že bychom se tady museli jednoduše eh, zavřít úplně především, odizolovat, protože jen se podívejte, jak to vypadá v Číně, v Rusku a v jiných částech světa. Tudíž ano, je to třeba samozřejmě přeskoumat, komise to musí přeskoumat a musí se zaměřit právě na ty rozdíly těch právních systémů, tak, abychom eh, se, abychom opravdu směřovali tím správným směrem. To znamená certifikace, správné kontrolní mechanismy a myslím si, že nevím, zda to já to dobře tak chápu, zda to nebude, nepovede k tomu, že to bude tedy kontrolovat komise sama. Paní Sipl, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo v první řadě eh, jsem velmi ráda, že soudní eh, dvůr přišel s tímto rozhodnutím. Nicméně je opravdu eh, v podstatě velmi překvapivé, že to musel být eh, student, který tuto záležitost dovedl až k soudnímu dvoru, když se na půdě našeho parlamentu o této problematice hovořilo mnoho, mnoho let a nikdo vlastně na to nebral ohledy. Nebo jsme konali příliš pomalu. Samozřejmě je mi jasné, že některé podniky musely na základě tohoto rozhodnutí také své podnikání uzavřít. To znamená, že moc nechápu, proč se tady hovoří o tom nedostatku eh, zodpovědnosti. Já nevím, tady se teď hovoří jak si eh, také o těch základních právech. Já si myslím, že tady ten, eh, to rozhodnutí musí platit a je to v pořádku. Nemám také problém, problém s tím, aby Národní kontrolní úřady měly právo na na kontrolu, protože tam, kde se pracuje, tam se, se dělají i chyby a proto je třeba opravdu se snažit a myslím si, že je důležité, aby ty současné kontrolní mechanismy fungovaly. Co se týče těch alternativ, o kterých hovořila paní komisařka Jourová, je velmi důležité, abychom našli nějaké, nějaká společná pravidla, protože pouze takovýmto způsobem budeme schopni nějakým způsobem sladit tu naší společnou představu o tom, jak by měla vypadat vysoká úroveň úroveň ochrany údajů. Dále, jakou dohodu podepíšeme s USA? Tady samozřejmě je otázka kontroly velmi důležitá, to znamená, do jaké míry do toho budou moci zasahovat národní kontrolní a dohlížecí dohledové úřady, jakým způsobem zajistíme tady dodržování těchto vysokých standardů, ale je třeba zohlednit dvě věci. Tudíž za A, to, co dělají podniky samotné proto, aby zajistili vysokou úroveň ochrany údajů a poté, co se děje s law enforcement a také se spravodajskými službami, jaké, jaká práva budou mít eh, oni, protože tady si myslím, že musíme jak na transatlantické úrovni, tak evropské úrovni ještě udělat hodně. A co se týče eh, přístupu k údajům právě ze strany úřadu prosazujících právo, tady je třeba hovořit o jasných výjimkách, o výjimk, výjimečných případech, ve kterých právě tyto úřady budou mít právo na přístup k těmto údajům. Děkuji, paní, pan Kerkop. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem také velmi vděčný za to, že paní komisařka přišla k nám a dovysvětlila eh, několik záležitostí. Nicméně bych eh, rád vy aby nám řekla něco k té současné situace, kde vlastně jsou, jsou eh, soudy trošičku napřed eh, před zákonodárci, protože tady právě vstupuje do hry otázka Safe eh, Harbor. Zabýváte se v podstatě tou širší otázkou, protože tady hovoříme o soudech a zákonodárcích, kteří možná něco shledávají jako adekvátním a poté na vyšší úrovni je to shledáno jako neadekvátní. Jakým způsobem způsobem vy chcete zajistit, že tady se na, najdou jaksi nějaké společné standardy. A já bych se rád také ještě zeptal na to, jaké jsou tedy vztahy s USA. Myslíte si, zdali to bude tedy mít všechno dopad ještě na vyjednávání v budoucnosti? A co se týče toho eh, nového zákona o nových o právních prostředcích, vnímáte to jako něco pozitivního? To znamená, že tady nedochází k žádné velké škodě? A poté bych se chtěl zeptat, zdali máte nějakou zpětnou vazbu ze strany národních kontrolních úřadů, které jsou zodpovědné za ochranu eh, údajů eh, v souvislosti s tím, jakým způsobem tedy v tuto chvíli se s touto eh, situací vyrovnávají, protože naše národní úřady s nás kontaktují a ptám se, zdali tedy v tuto chvíli uvažujeme také o národní podpoře, to znamená, zdali podniky a úřady dostanou nějakou podporu ještě předtím, než se se dojde k nějaké e, konečné dohodě a zdali tedy, nebo jakým způsobem se zajistí transparentnost celého toho procesu, dokud nebudou nastavena společná e, pravidla. Paní Intvel, děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní komisařce za to, že nám přišla a že nám poskytla takový jasný obrázek o tom, jaká je situace. Já mám spoustu otázek. Začněme s tím, že jste říkala, že podniky potřebují jistotu. Ano, potřebují jistotu, potřebují právní jistotu. Samozřejmě potřebují okamžitě, potřebovali ji mnozí, potřebují teď a budou ji také potřebovat. A eh, chci říct, že občané také potřebují jistotu. A podniky nezohledňovaly slab, slabé stránky Safe Harboru a to po dobu velmi e, dlouhých let. Dále, my jsme paní komisařce položili otázku a chceme odpověď opravdu co nejdříve. Chceme vědět, jaké vlastně to všechno bude mít dopad na to, na tu zaštičující otázku, na TTIP a na PNR. Opravdu tady potřebujeme vědět, jaké to bude mít dopady. Já vím, že pan kole, váš pan kolega Oettinger řekl, že v tuto chvíli vypracovává v podstatě návrh pro Evrop, takzvaný evropský cloud, to znamená, že by to byla v podstatě taková ochrana ochranná hradba pro Evropu, já si nemyslím. Já si myslím, že potřebujeme otevřený internet, ale samozřejmě s fungujícími zárukami a standardy. A to nás přivádí k otázce samozřejmě prosazování a provádění. Já jsem také někdy četla, že USA řekly, no, Evropská komise ukazuje prstem na nás, ale v průběhu let nám předali pouze čtyři stížnosti. Tak co, nebo jakým způsobem tedy chce eh, komise jednat. Vy jste také hovořila o těch národních eh, DPAs. Já vím, že na zemské úrovni v Německu někteří DPAs eh, říkají, že nezačnou v podstatě pracovat podle těchto standardů až do 21. ledna a v podstatě tady může dojít samozřejmě k nějakým problémům a ještě dvě závěrečné připomínky. Já mám stále výhrady, když tady hovoříme o vyjednáváních. Protože tady nehovoříme o vyjednávání. Jde o unilaterální rozhodnutí ze strany Evropské komise, protože tady v podstatě, pokud Proč je tady to v podstatě všechno stojí a padá pouze na rozhodnutí komise. To znamená, Evropská komise tady rozhoduje a má poslední slovo. A to samozřejmě, že bychom o tom mohli hovořit velmi, velmi dlouho, ale o co tady jde? A tady možná trošičku navazuji na to, co říkal Timothy. My tady v tuto chvíli eh, od, jsme schopni odsouhlasit zákony, které ale je, jak neprojdou tím testem. Uh, a my musíme udělat všechno pro to, aby budoucí režim, budoucí režim, který nahradí ten bezpečný přístav, jednoduše zohlední a bude odpovídat požadavkům rozhodnutí soudního dvora. To znamená, že máme samozřejmě americké spravodajské služby na jedné straně, eh, evropské spravodajské služby na druhé straně a samozřejmě, že se tady hovoří o těch excesích, ale já se ptám, jakým způsobem a kdy budeme moc schopni najít něco společného? Děkuji. Paní Ernst. Já, vielen Dank. Děkuji, děkuji za váš projev, za vaše vysvětlení. Já jsem také velmi ráda, že jsme si našli čas na to, abychom se tady této záležitosti věnovali. A hned se dostaneme k jádru věci. První otázka. Vy jste hovořila o tom, že v tuto chvíli hovoříte o nějakém jaksi sdělení nebo či usnesení, o tom, jak tedy bude eh, té postupovat, nebo co, co by mělo být součástí tedy tohoto dokumentu, které, který jste eh, zmiňovala, toto sdělení eh, komise, jakým způsobem, no, co bude, eh, jaký to bude mít obsah, jakým způsobem to bude mít dopad na právní jistotu podniku. A já se stále více a více divím tomu, že vlastně bezpečný přístav opravdu už to tisíckrát selhal. V podstatě je to takový velký Titanic, který se eh, jasně před našima očima potápí. Já si myslím, k tomu nepotřebujeme ani žádné rozhodnutí soudního eh, dvora. To vidíme na vlastní oči. Eh, a proto se já ptám, jakým způsobem tedy chcete postupovat. Evropský soudní dvůr přišel tedy k závěru, že eh, v podstatě dochází k, těm, eh, k tomuto zneužívání informací a vidíme, vidíme, že k těmto údajům mají přístup tajné zpravodajské služby. Eh, a to je prostě fakt. A to, to je přesně ta otázka, kterou eh, já si stále kladu. Jak budete zacházet tedy s těmi spravodajskými službami? Jakým způsobem budou oni moci přistupovat eh, k těmto údajům? A to bez ohledu na to, jakým způsobem se nastaví ty kontroly v rámci režimu Safe Harbor, ať už je jakýkoliv. Eh, jak, jak by to mělo tedy fungo, fungovat? Jakým způsobem by mělo být přijá, přijímáno takovéto rozhodnutí o adekvátnosti? adekvátnosti v takovémto eh, rámci. A samozřejmě ty dopady, jako poslední otázku, máme tady PNR, TTIP, SWIFT, spoustu těchto záležitostí, kterými se musíme zabývat v následujících měsících a pořád nevíme, jaké to bude mít dopady právě na tyto zcela zásadní otázky a já doufám, že to nové nařízení opravdu bude dostatečně dobré a že nám některé z těchto otázek eh, pomůže vyřešit. Pan Albrecht, prosím. Děkuji, paní komisařko, že jste nám vysvětlila vaše názory po vynesení judikátu a e, že odpovíte na další otázky ještě. Moje první poznámka, respektive otázka, ta se týká v podstatě toho nového aranžma adekvátnosti, adequacy arrangement, od vydání judikátu. Já si pořád kladu otázku, jak budete chtít přijmout nějaké nové rozhodnutí, které bude respektovat požadavky soudu bez toho, aniž byste mohla a byla schopná změnit americký legislativní rámec. To přece nelze. Tady soud stanovil velice jasně. Legislativní rámec ve Spojených státech neumožňuje v podstatě adekvátní ochranu, adekvátní ekvivalent. Tak o čem tady mluvíme? Takže Evropská komise nemůže přece eh, to napravit v nějaké patřičné lhůtě, nějakým rozhodnutím. Já jenom tady eh, kladu otázku. A chtěl bych tedy vědět, jak to chcete, jak ty požadavky soudu chcete dodržet. A jak tedy zareagujete na ty obavy soudu? A potom další otázka je proč? Já si myslím, že nyní jak si je ten míč na straně hřiště Američanů. A jak tedy ty, e, zajistit e, to adekvátní Eh, eh, aranžma, které se bude týkat podniků, tak aby i ty podniky měly eh, mm, adekvátní reciproční přístup na americký trh a vice versa. Mm, takže proč by Evropská komise měla řešit tuto otázku teď protože to je přece teď na americké vládě, aby to vyřešila, anebo na těch firmách, aby se obrátili na americkou vládu a tlačili na ní, aby změnila celé to aranžma. Samozřejmě také tady hovoříme o, eh, o úctě vůči soudnímu rozhodnutí. Pan Kirchhoff má pravdu, jak zajistíme, že tedy třeba někdy do budoucna nedojde k dalšímu rozhodnutí, které vydáte a které nebude porušovat předpisy. A, eh, a opět tedy nějaký občan se bude muset obrátit na Lucemburský soud a mm, já myslím, že by to neměla, eh, neměli být občané, kteří by napravovali tyto věci, ale komise rovnou ve svém rozhodování. Takže já bych měl další otázky, ale mám ještě jeden bod, já se omluvám. Soud zmínil e- Edwarda Snowdena, e, co on tedy objevil a e, pokud je o ty programy dohledu mass surveillance a i soud řekl, že především ta zjištění, jeho zjištění jsou v zásadě pravdivá a my je takto bereme. A tady je problém tedy s, to, s tím masovým dohledem nad lidmi, nad občany. A takže bych rád věděl, jak na to komise bude reagovat, e, protože některá ta zjištění e, Snowdena ale se i týkají našich států a zpravodajských služeb a tam docházelo k flagrantnímu porušování e, charty lidských práv. A proč to komise nevezme vážně a nezačne alespoň teď? něco dělat. Nezahájí tedy soudní řízení proti těm státům, které jdou za rámec toho, co by mělo být povoleno z titulu národní bezpečnosti a e, co e, porušují e, v podstatě ochranu základních práv v Evropské unii a takže, protože my tady už máme určité obecné povědomí, jak by se měla aplikovat lidská práva, takže vy byste měli být aktivní a i ten, máme zde ale další judikát eh, o směrnici o uchovávání dat, ta je z minulého roku a v podstatě tam eh, se eh, také tedy hovoří o tom masovém dohledu nad občany a i mm, zde členské státy, i přestože teď máme tu směrnici o Eh, soukromí, tak pořád mají eh, ty režimy dohledu. Takže eh, zde tedy komise by měla jednat i vůči členským státům. Děkuji, paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že zde vedeme tuto diskuzi právě dnes, poněvadž toto rozhodnutí soudního dvora to je tvrdá rána eh, té, tomu globálnímu dohledu Američanů nad soukromými osobami a zde americké firmy nemohou prostě jednoduše eh, v podstatě eh, být takovými špiony Spojených států. A je jasné, že Evropská komise neměla kompetenci, aby omezila pravomoci národních orgánů, ale <clears throat> i Eh, aby tedy takto zajistila dodržování evropské legislativy. Takže, ale to je teď rozhodnutí, které eh, věci mění radikálně. A tady nejde pouze o to upravit ten stávající systém Safe Harbor. To ne. My se proto ptáme, co udělá komise. Omezí se pouze na takovou adaptaci pravidel Safe Harbor, anebo bude plánovat novou dohodu a pokud ano, na jakém základě a jak zajistí to, že soudní rozhodnutí bude respektovány. A pokud je o Safe Harbor, tak zde je třeba i se podívat na to, jaké to bude mít dopady na transatlantický vztah jako takový, na naše mm, tedy vztahy mm, obchodně jiné. Takže co se stane tedy teď eh, s těmi podniky, protože podniky budou muset měnit smlouvy sateli a budou muset chtít jejich souhlas pro to, aby eh, se jejich data mohla zpracovat v zahraničí a je to nějak prověditelné a já se ptám tedy, jaké potom toho mohou být vůbec důsledky. A nakonec se spojen, členské státy mohou se rozhodnout, že pozastaví hm, předávání údajů do Spojených států a, do, hm, a v podstatě hm, a budou se ty eh, data, ta data předávat pouze uvnitř zemí, respektive EU. To je také možný scénář formulář, ano, ale je třeba to také ještě prověřit a eh, zjistit, a mě by zajímalo, jaká je pozice komise v tomto. Jak tedy hm, rozptýlí tyto naše pochybnosti. Děkuji. Pan Bony, prosím. Paní komisařko, děkuji, že jste přišla. A já si myslím, že hm, to je velice důležitá rozprava judikát soudního dvora, podle kterého program Safe Harbor je neplatný, tak nyní bychom měli vyřešit nejenom důsledky pro předávání údajů do Spojených států, ale také bychom se měli zamyslet nad důsledky, eh, které se týkají toho rozhodnutí o adekvátnosti eh, ochrany osobních údajů jako takového. A dnes mám tři otázky. Za prvé, Nyní jsme v situaci, kdy předávání dat do třetích zemí v podstatě se opírá o jiná řešení než řešení adekvátnosti, například standardní eh, smluvní klauzule a podobně, ale také i to rozhodnutí o předávání údajů ze strany eh, úřadů na ochranu osobních údajů, které to řeší ale ad hoc případ od případu. Takže mm, možná to by bylo dobré pro nějaké přechodné období, ale Jaké jsou vaše plány? Co by měli připravit američané pro to, aby skutečně tam byla ta eh, ekvivalentnost pravidel? Hodláte připravit nějaký nový rámec eh, pro tento náš eh, vztah s nimi? A za druhé, Nesmíme zapomínat na to, že některé nástroje, které jsem právě zmínil, tak většinou používají velké podniky, ne malé podniky. A jaká řešení můžeme dát tedy malým podnikům, středním podnikům a jakou podporu jim mohou dát orgány na úřady na ochranu osobních údajů. A za třetí, co ten judikát znamená pro celý systém rozhodnutí o adekvátnosti ochrany, jak to občané vůbec budou schopni pochopit a jak to chápou podniky nyní. A nakonec, jak to chápaj, chápou, aplikují úřady na ochranu osobních údajů. Vy jste mm, na začátku zmínila, že ještě budeme moci si eh, vyměnit názory v prosinci. Děkuji. Pan Parhauser. Eh. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já jsem velmi rád, že jste ke, ke svým odpovědím přistoupila opravdu velmi seriózně, že jste se také věnovala otázce podniků. Nicméně mě chyběl jeden výraz který jste vůbec nezmínila a jde o výraz základní lidská práva. Základní práva, to jsem ve vašem projevu neslyšel. A já mám trošičku eh, strach, že to všechno v podstatě nebude ta základní práva zohledňovat. Pan Kirkop o tom také hovořil. On hovořil o tom, že ty zákony, které jsou přijímány, ne vždy jsou uh, opravdu dobrými zákony a proto jsou poté také zneplatňovány mm, soudními dvory. A já si myslím, že by pro nás bylo dobré, kdyby ty nové zákony byly daleko lepší. Myslím si, že tady jde o zcela zásadní otázky, o které by nám mělo jít. Mám tři krátké otázky. Já jsem viděl, že mezi zjištěním soudního dvora se hovoří tedy o základních právech a o ochraně soukromí a osobních údajů na straně USA a to zjištění hovoří o nedostatečnosti. A já se ptám, zda by to tedy tady nemělo vést k nějakému navýšení standardů za Atlantikem a je to vůbec realistické. Uh, Eh, soudní dvůr hovoří o tom, že i obsahově ta ochrana údajů i na straně USA musí být ekvivalentní. Neznamenalo by to tedy, že i na straně USA musí být ta úroveň zcela zásadně navýšena. A poté komise hovoří také o nových jaksi doložkách, což je v pořádku, ale já se ptám, zdali například u podniků, u některých podniků se nehovořilo o výjimce podle článku 4 a po, zdali by tedy ta výjimka podle článku 4 neměla být pozostavena u těchto podniků. Já vím, že to je možná taková jaksi obecná otázka, ale já bych chtěl, abyste nám řekla něco trošičku o tom časovém harmonogramu. Jak dlouho to všechno bude trvat? Jak si to představujete, pan Breton? Paní komisařko, je velice důležité, abychom dnes večer tady diskutovali o kauze Šrems eh, z, eh, z, z tohoto roku. Ten je velice důležitý pro Evropskou unii, protože hovoří o tom, že je třeba chránit základní práva, především osobní údaje a z tohoto titulu je to významný judikát který znamená pokrok pro základní práva a proto to pro nás, především pro členy tohoto výboru, musí být tak důležité. Ale o co jde především v tom judikátu? Jde, že vlastně dvakrát se zde odsoudila koncepce nebo výklad komise a vy jste členem, členkou této komise. A to, co jste řekla, pro mě ale nebylo přesvědčivé. Vy jste řekla, že je třeba vypracovat nový rámec ochrany osobních údajů eh, ve vztahu se Spojenými státy a tam říkáte, že je třeba, aby i ty národní úřady hrály aktivnější roli. Ale samozřejmě to jste povinna říci. Zde v podstatě to je první důvod eh, toho odsuzujícího rozsudku, kde komise, kde soudní dvůr říká, že komise má e, přehnané kompetence a takže vy jste nucena zde říci, že je třeba více respektovat ty vnitrostátní úřady, že jste se překročili kompetence. Dále Eh, tento soudní dvůr nehodnotí americký systém, to říkáte, to je od vás diplomatické, ale podle mě to naopak, eh, protože ten rozsudek je velice tvrdý ve svém hodnocení amerického systému. A to ze dvou důvodů, protože tento systém z podstaty své věci nechrání dobře osobní údaje podle našich kritérií a za druhé, protože slabá míra ochrany, která se tam nachází, v podstatě se ani neaplikuje na Evropany. Takže dnes večer nám říkáte, že je třeba donutit naše americké partnery, aby to vylepšili a také nám říkáte, že jejich zákony o soukromí by měly být novelizovány tak, aby eh, byly ku prospěchu i Evropanům. Ale já si myslím, že tady asi to se nepodaří. To je příliš ambiciozní, protože Eh, Američani mají takovou dobrou vlastnost a to je chránit své vlastní zájmy velice dobře, chránit svůj právní řád a vůbec neustupovat nikomu, kdo by se do toho chtěl nějak dostávat, měšovat. A takže teď moje otázka. Protože v podstatě eh, eh, ještě jak si hm, to všechno probíhá na podkladu vyjednávání o TTIP a vlastně tady komise umyslně Eh, úmyslně, úmyslně tady vlastně eh, jak si udělal ten ústupek eh, a vlastně je vzala se lidských práv, protože zde má nadvládu logika velkého biznesu, takže vlastně jste obětovali lidská práva. Pan López Aguilar. Paní komisařko Jourová, já jsem názoru, že e, toto soudní rozhodnutí je milníkové rozhodnutí, protože takové revoluční, protože to změní způsob výkladu eh, charty lidských práv a bude přes prisma lidských práv budeme muset eh, analyzovat naše smlouvy i eh, třeba smlouvy se Spojenými státy, pravidla typu Safe Harbor, a mm, vlastně tento judikát tedy je daleko širší, jde za rámec eh, toho, té konkrétní kauzy. Netýká se to pouze Spojených států vlastně, ale vztahu s ostatními třetími stranami. A to bych chtěl vidět, jak vy vidíte jenom eh, tuto dohodu s Američany, ale máme i další dohody s jinými třetími zeměmi, kde jsou ty kapitoly, články o předávání Eh, osobních údajů. A jak to vidíte v kontextu TTIP, této dohody, protože to má také dopady na standardy ochrany osobních údajů se Spojenými státy, ale vlastně i s jinými státy, s jinými třetími státy. Jaký bude vnitřní dopad tohoto judikátu, pokud jde o masový dohled nad občany v EU? A co tedy členské státy EU? To je taky přece problém. To bych také chtěl slyšet od vás, jak vy to vidíte. A jak vy jste řekla, vy jste zmínila i další ambiciozní cíle ve vašem portfoliu a to e, takový úmysl i e, řešit e, ty nenávistné projevy na netu. Tady my přijímáme předpisy, abychom zabránili radikalizaci, nenávisti, šíření nenávisti a Samozřejmě eh, to, eh, jak tedy eh, chcete tomu zabránit na netu, to jde za rámec vašeho rozhodnutí. Paní Stevens, prosím. Děkuji, pane předsedající. Eh, od té doby, eh, co eh, byl přijat toto to rozhodnutí a bude přijata nová úprava, a bude snížena ochrana údajů. Máme tady systém 28 odlišných členských států. Je komise připravená Eh, řešit eh, odlišný přístup v těchto jednotlivých eh, členských státech. Teď hovořím o směrnici o zadržování dat. Bude se snažit komise učinit reformy v této oblasti. Zavěreme si kladu otázku, jak malé a střední podniky a střední podniky vlastně mohou překonat tyto problémy tyto problémy. Oni chtějí samozřejmě ponesou finanční dopady toho rozhodnutí. Co komise udělala právě pro ně od vynesení toho soudního rozsudku? Děkuji, paní Matera. Děkuji, budu stručná, pane předsedo. Já chci poděkovat paní komisařce, že přišla. Ano, určitě. Velice často důvěryhodnost Evropské unie je ohrožena kvůli populismu a rozhodnutí Evropského soudního dvora by mm, e, mělo tedy řešit tyto e, jaksi e, špatné situace, ale je třeba se podívat na ochranu osobních údajů přes konkrétní mm, případy. Zde nechci opakovat kolegy, tak já si jenom chci podpořit to, co řekli kolegové a to, na co se ptali. Takže mm, podle vás soudní rozhodnutí, jak by mohl ovlivnit tedy dialog mezi Evropskou unii a USA, pokud jde o dohodu e, TTIP a o e, ty dohody o vyměně informací a údajů? Děkuji. No, já jsem e, uzavřel již seznam, takže prosím, ještě minutu máte paní komisařko, já se chci zeptat, zda si myslíte, že toto rozhodnutí soudu má dopady na Umbrella Agreement, na vyjednávání o této dohodě a také pokud jde o TPTF, tuto dohodu. Děkuji za stručnost, kolegové. Než předám slovo paní komisařce, tak bych chtěl že po tom soudním rozhodnutí o, o, e, o uchovávání údajů, tak komise nepřijala žádné rozhodnutí a zde samozřejmě to má všechno dopady na TTIP a na další vyjednávání. Paní komisařko, já e, jsem rád, že si tady píšete tolik těch poznámek, já to vidím, to jsou detailní tedy otázky, které zde padly. Pan Albrecht například navrhuje to, že tedy i američané by se měli zhostit své odpovědnosti. a velice rád vidím, že jste si to hodně zapsala. A já bych tady navrhl toto. My jako parlament, my mm, mm, po té, co soud vydal to rozhodnutí o uchování údajů, tak my jsme nevydali žádné doporučení. Ale pokud jde o rozhodnutí Safe Harbor, to je průlomové rozhodnutí pro nás. A bez ohledu na to, co navrhuje pan Kirchhoff, tak soudci věděli, že tady vlastně e, jsou tvůrci práva zákona, vlastně vytvářeli zákon. A přesně věděli soudci, co dělají, že jsou zákonodárci vlastně. A který e, tedy e, sdělení komise by mělo tedy z toho vyvodit důsledky. A i v, v prosinci se podíváme na to konkrétně tedy, jak řešit ty důsledky. Jde o to, jak jaký to bude mít dopad na naše podniky, jaké to bude, jaký to bude mít dopad na eh, TTIP, na PNR. My potřebujeme něco komplexnějšího, širšího, aspoň to my chceme je vždycky jako parlament. Já bych tady navrhl, paní, kom, tak abyste alespoň vydali sdělení někdy do prosince, paní komisařko, protože zde eh, se hodně komunikuje se Spojenými státy a eh, my nejsme dostatečně informováni o tomto, takže my potřebujeme o tom mít co nejvíce informací, abychom věděli, co se děje eh, ve vztahu se Spojenými státy. Takže teď bych velice rád, abyste se snažila co nejlépe odpovědět na tyto otázky. Říká se, že musím omluvit za to jsem možná nechytla všechny eh, ty otázky. Doufám, že mi kolegové pomohou a řeknou mi, jsem zapomněl něco velmi důležitého. Nejdříve pan Foss. se ptal na přístup členských států a jejich ochránců nebo úřadu pro ochranu údajů. Několik dalších věcí. Teď mi tak napadá, že já bych mohla sama zde popsat, co si myslím, že znamená to rozhodnutí. To, že jeden člověk zjistil, že jeho základní práva byla porušena a, může se obrátit na soud a vyhrát, tak dámy a pánové, já si myslím, že to je velice eh, důležité samo o sobě. Důležitý prvek naší společnosti. Ukazuje to, že tady funguje vláda zákona funguje systém. A to rozhodnutí eh, soudního dvora je velice důležitým krokem, který nám pomůže konečně ukončit úspěšně eh, vyjednávání se Spojenými státy, protože to přináší přesnější definici eh, toho, co to je adekvátnost. Víte, že jsme pracovali tvrdě eh, na vyjednávání o eh, splnění těch doporučení vydaných v roce 2013. Pan Foss se také ptal na to, jestli budeme muset začít eh, od nuly. Ne. Teď budeme navazovat na to, co jsme dosáhli do eh, srpna. Tady jsme za, za ukončili, přerušili vyjednávání. Ale uh, předtím jsme vyjednali to hodně o, o průběžném sledování a vymáhání předpisů, eh, pokud jde o tu komerční, na, na té, po té komerční stránce. Já jsem uh, skončila, nebo pře, přerušila to vyjednávání, a věděli, že nejsme spokojeni se všemi odpověďmi, které jsme od nich dostali a počkal, čekali jsme na to rozhodnutí soudního dvora. Se vší úctou jsme prostě chtěli vědět, co rozhodne k tomu posouzení adekvátnosti. Já jsem přesvědčen, že jsme udělali správnou věc, že jsme vyčkali a neukončili ta vyjednávání v, v srpnu. Takže nezačínáme od nuly. Naopak plánujeme eh, revizi globálních standardů, i když doufám, že jednou to tak eh, bude, protože internet vytvořil globální vesnici a globální vesnice by měla mít eh, jednotné standardy ochrany soukromí základního práva. Ráda bych eh, silně eh, eh, odmítla to, co tady někdo z vás říkal, a sice, že jsme obětovali základní práva ve prospěch biznesu. To není pravda. Ochrana soukromí, co by základní právo, kterého si tak velice ceníme v Evropské unii, je středoborem našich snah. Nejenom při vyjednávání se Spojenými státy, ale také při vyjednávání o režimech e, ochrany údajů s dalšími státy. Dobrá. Safe Harbor, bezpečné útočiště, bude obsahovat lepší e, definici certifikačního procesu, kontrolních mechanismů, ex ofi, e, kontroly ex officio a postihování, které bude vádět eh, Federální výbor pro obchod a také to bude muset obsahovat velmi eh, přesný popis eh, výjimek, o kterých, myslím, hovořila Sophie Netfeld. čili výjimek a omezení, za kterých budou zpravodajské služby mít právo k přístupu k těm datům v rámci systému bezpečné útočiště. Vím, že už jsem o tom hovořila před půl rokem, ale opravdu to zůstává naším cílem. Mít jasný popis a jasná omezení. A mm, ta mechani- ty mechanismy, to je, budeme ověřovat, že tyto limity jsou dodržovány. Také jsem psala ve svém úvodním vysnoupení, že, to, že ta průběžná kontrola bude eh, probíhat mimo jiné i prostřednictvím eh, výroční eh, průběžné zprávy, kterou budou dělat státní úřady a, a také chceme výroční zprávy těch firm samotných. A tohle byla i jedna z těch otázek, o kterých ještě pořád vyjednáváme. Jestli takováhle věc ze strany firm by měla být dobrovolná nebo povinná. My jsme eh, jednoznačně pro povinné podávání zpráv. neboť chceme mít eh, přesné informace o počtu případů a o konkrétních případech, kdy eh, údaje zpravodajské služby použili. Já jsem eh, se setkal s podniky a se zástupci americké obchodní eh, komory a s eh, zástupci evropských podniků a mm, setkal jsem se s příznivou reakcí na toto podávání zpráv. Nicméně toto probíhá, zatím vám nemůžu říct si, jak tahle konkrétní věc dopadla. K tomu, co říkala paní ZIPu. Jaké alternativy jsou tady pro firmy a jak se k ním budeme stavět? Samozřejmě tohle je velice eh, závažná situace, protože to přineslo právně jistotu pro velké i malé a střední firmy. A tam vidíme velký problém. Když jsem eh, o tom komunikovala s podniky, vždycky jsem trvala na tom, že oni zatím jednali v dobré vůli, když eh, aplikovali ty podmínky v rámci Safe Harbor a že se musíme maximálně snažit eh, rychle eh, přinést trvalé udržitelné řešení. Já sama ho vnímám v podobě bezpečnějšího, bezpečného útočiště. A zatím nabízíme alternativy. To samozřejmě je zatím na příslušných úřadech které by právě teď měly jenom vymáhat tu legislativu, ale také toto rozhodnutí dvora. Vysvětlujeme firmám, že jsou alternativy pro bezpečnému přístavu, bezpečnému tržiště, protože to je specifický režim, tak jak to vnímáme my, eh, přenosu dat do Spojených států. Když srovnávám ty alternativy, o kterých už jsem hovořil, to znamená ta ten model, eh, model, modelová smluvní pravidla a eh, závazná korporátní pravidla, kde posledním útočištěm je eh, souhlas datového subjektu, tak ve všech těch případech vidím, že ta ochrana bude nižší než v rámci dobře vyjednané, úspěšně uzavřené a vymáhané nové dohody o novém režimu, tedy o novém adekvátním rozhodnutí. Čili firmy potřebují eh, jasné instrukce. Musíme eh, vydat nové rozhodnutí, vydáme už rozhodnutí tedy o jednotných pravidlech na začátku hm, listopadu. Ta jednotná pravidla jsou nezbytná. O tom se jednalo s eh, zástupci na eh, pracovní skupině pro článek 29. Z toho setkání s nimi eh, jsem pochopila, že oni sami chápou, že ten sjednocený přístup bude velice užitečný k tomu, abychom překonali, překonali toto obtížné období, abychom to firmám usadili. V dnešní debatě s paní ministrní Pritzker, ona také opakovaně eh, zmiňovala, že by tady měl být jednotný přístup. Tak my teď čelíme tomu, že máme pořád 28 eh, právních režimů ve 28 členských státech. Proto eh, se snažíme ukončit vyjednávání o ochraně eh, och, eh, o reformě ochrany údajů, což ukončí těch 28 režim mu, což, které vyvolávají takovou právní jistotu, zejména v takto vážném momentu. Pomoci eh, podnikům získat včasné informace a přesné vedení neznamená, že obětujeme základní práva. To bych ráda zdůraznila ještě jednou. Pan Kerkov hovořil o tom, jak vnímáme tu stávající situaci. A jak eh, nalézt společné standardy. No, ta situace je zcela zřejmá. My se musíme držet rozhodnutí eh, soudu, co by eh, měřítka a pro adekvátnost a dostatečnou vysokou ochranu evropských dat ve Spojených státech přinaší vyjednáváních o nových bezpečných útočištích. Si musíme být jistí, že se budeme držet eh, požadavku eh, soudu. Proto jsme eh, velice bedlivě zanalizovali to, čeho jsme už dosáhli při vyjednávání o Safe Harboru co jsou ty nové, byť nepřekvapivé požadavky eh, u soudního dvora a co je proveditelné. Někteří z vás už o tom hovořili. Já jsem o tom hovořila eh, na začátku. Největší výzvou jsou ty požadavky, které se týkají amerického právního řádu. A musím říci, že právnímu, právní eh, řád uh, je pro nás nejenom, pro nás nejsou jenom zákony přijímané americkým kongresem, ale také to je velký prostor pro rozhodování exekutivy. Proto vyjednáváme s ministerstvem obchodu a s ODNI e o možnostech, protože vy správně říkáte, pokud bychom měli čekat na eh, změny americké legislativy, tak eh, nebudeme eh, ta data schopni předávat ještě dva nebo tři roky. To není realistické. Proto teď tlačíme krátkodobě a střednědobě na rozhodnutí na exekutivní úrovni. A samozřejmě dlouhodobě bychom rádi viděli ty hlubší reformy ochrany soukromí ve Spojených státech což eh, není v naší pravomoci, jak všichni víme, ale musíme na to zatlačit, protože vy jste také zdůraznili, že jde o eh, důvěru mezi eh, Spojenými státy a EU a my se musíme pokusit, aby naši američtí partneři lépe pochopili evropské standardy ochrany soukromí. To je tedy eh, taž, takový dlouhodobý úkol. Několik z vás se ptalo na dopad na TTIP a PNR. A potom tady byla také otázka paní Zipl o tom, proč, na to, proč jsme nepozastavili. Tak já už jsem o tomto eh, mnohokrát slyšela. Eh, že američané to dostatečně nechrání a eh, pozastavme Safe Harbor. Pro mě to bylo eh, velice znepokojivé a proto jsme zrychlili vyjednávání s američany o posílení Safe Harboru. Ale říkal jsem si, jakmile to pozastavíme, co bude potom, co bude plán B. A tohle teď tedy děláme. Tohle je takové mm, dočasné řešení, to je ten plán B. Čili teď tady máme směrnici, která platí a musíme eh, přijímat alternativní opatření, o kterých už jsem hovořila. Eh, a ještě než eh, přejdu k dohodě té typ. tak vím, že se někdo ptal, omlouvám se, že nevím, kdo z vás to přesně byl, tak ptali jste se na kapacity úřadů, kontrolních úřadů, které se zabývají nebo jsou zodpovědné za ochranu údajů. Zdali tedy mají dostatečné kapacity v tuto chvíli, kdy ta jejich pracovní zátěž se takovým zásadním způsobem navýšila. Samozřejmě, že posílení kompetencí DPAs je samozřejmě velmi důležitým prvkem této reformy, protože víte, že i ve, že tedy toto posílení jejich pravomocí je také základním prvkem této obecné reformy. Poté, co tedy dojde k odsouhlasení, tak budeme, tak nás bude čekat dva roky tvrdé operační práce, která bude zcela zásadní pro dodržení či splnění platnosti. A musíme udělat všechno pro to, aby DPAs byly připraveni a měli k dispozici všechny nástroje, schopnosti a kompetence, které potřebují k řádnému provádění. A i tuto chvíli se samozřejmě zabýváme touto otázkou, snažíme se posilovat jejich kapacity, snažíme také řešit tuto záležitost jako nálehovou záležitost a v tuto chvíli jsme ještě neobdrželi žádnou zpětnou vazbu v tom smyslu, že by ty kapacity v tuto chvíli byly ještě nedostačující. Do budoucnosti pro leta 2017 a následující roky samozřejmě budeme muset provést další přeskum, budeme muset znovu eh, vyjednávat s některými členskými státy a nebudu tedy jmenovat, ale jsou některé členské státy, které nevyjadřují příliš eh, velký zájem právě o um, tuto reformu či uplatňování či provádění těchto reform a změn, které by zásadně posílily kompetence. Co se týče té dohody Umbrella a dohody TTIP a PNR, tedy ta otázka zněla tak, jaký dopad bude mít tento rozsudek na vyjednávání o těch těchto eh, dohodách. Eh, chci říci, ne, v rámci vyjednávání typ neočekáváme, že dojde k, nějakém, k nějakým zásadním dopadům, protože eh, v té typu nebo v rámci vyjednávání typ se nezabýváme stejnými záležitostmi, to znamená, že tady nehovoříme o uh, safe harbor. Jde o otázky týkající se soukromých uh, údajů. Co se týče té dohody, umbrella té zaštiťující, zastřešující dohody. Tady hovoříme o tom rozhodnutí o přiměřenosti či adekvátnosti, které přijímá Evropská komise a je to specifické, rozhodnutí, rozhod, specifické rozhodnutí. Chci říci, že to ta zastřešující dohoda stanovuje velmi vysoké, vysokou úroveň standardů právě pro policejní a sousední, soudní spolupráci mezi EU a USA. Tudíž tady nevní, to nevní, ten rozsudek nevnímáme jako něco, co by mělo mít nějaký přímý dopad na vyjednávání o této dohodě. Chci říci, že to, tato zastřešující dohoda, Umbrella Agreement, se zabývá tedy uh, Tady jde samozřejmě o otázku, která už byla několikrát zmíněna, a to je schválení toho nového zákona o opravných prostředcích americkým kongresem. Můžete mi tady prosím pomoci najít eh, tu otázku, která se týká eh, PNR, PNR? Dále, co se týče otázek pana Albrechta, Jedna z těch otázek se týkala spravodajských služeb a pravidel, kterými se budou řídit právě spravodajské služby a hovořilo se tedy o ochraně údajů v rámci EU. Jak víte, tak zpravodajské služby mají, tedy spadají pod eh, kompetence či zodpovědnost národních států. To se tedy a to se také týká uh, charty základních práv EU. A to se samozřejmě týká opět členských států, které implementují eh, e eh, legislativu EU. Takže tady hovoříme o veřejném pořádku, obraně a bezpečnosti sa státu. To je tedy článek 2 eh, směrnice 46 ale víme, že v rámci komunitárního práva, hlavně co se týče také úmluvy o lidských právech, takže tady nehovoříme o žádném konceptu, který je zcela nekonečný. Tady je třeba se na to vždy dívat i z úhlu pohledu potřebnosti, nezbytnosti a přiměřenosti právě ve chvíli, kdy jde o základní lidská práva. Tudíž tady hovoříme právě o soudech, které budou stanovovat jasné parametry právě pro tuto to přiměřenost a nezbytnost tohoto přístupu ze strany nebo pro spravodajské eh, služby v jednotlivých případech. Co se týče PNR a dohody mezi EU eh, e a USA, a FTTP. Tady hovoříme o dohodách, které stanovují jasné záruky a standardy, které se týkají právě transferu údajů mezi eh, veřejnými úřady. Hovoří se zde také o právech, která mohou být nebo budou prosazována právě v případě našich občanů. A to také odpovídá požadavkům soudu, to znamená, že všechny nástroje, které se týkají transferu údajů, musí obsahovat a musí se držet těchto jasných limitů a standardů. To znamená, že tady je třeba jasným způsobem stanovit na základě jakých podmínek budou veřejné úřady USA mít právo přistupovat k těmto údajům. To znamená, je tady třeba se zajistit, aby tady zde bylo vždy dodržováno to pravidlo nezbytnosti. Kromě toho, tak jak si také vyžádal soudní dvůr, oba dva režimy vyžadují pravidelný monitoring, pravidelný přeskum v rámci společných hodnocení. Hodnocení v rámci PNR proběhne následujícím roce a také k prvnímu přeskumu už došlo v roce 2013 a poté opět v roce 2015. A co se týče TFTP, tak tady také očekáváme hodnocení, které proběhne v roce 2016. Já si myslím, že některých otázek jsem se už, jsem se už lehce dotkla. Myslím si, že se nám podařilo již dosáhnout mnohých zlepšení právě v rámci režimu bezpečného přístavu s tím cílem, jak si zrobustnět ten systém či posílit toho. uh, Eh, vy jste se ptali také na ten časový harmonogram, to znamená na některé ty lhuty. Já si pamatuji, eh, stejně tak si, si pamatujete i vy, že jsem hovořila o té lhůtě konec eh, května, nicméně se nám nepodařilo dosáhnout toho, co, čeho jsme chtěli dosáhnout a i z toho důvodu jsme se museli i nadále vyjednáváním věnovat i v průběhu léta. A co se nám podařilo, čeho se nám podařilo dosáhnout? Podařilo se nám dobře vyjednávat s americkou obchodní komorou, kdy jsme zajistili nastavit vyšší standardy. Dále jsme také povýšili transparentnost pro spotřebitele, to znamená, že vědí, jakým způsobem je zacházeno s jejich údaji ze strany podniku a dále také eh, nové opravné prostředky, které jsou zdarma. Dále přísnější pravidla, která se týkala právě těch transferů což bylo velmi složité. Dále otázka zodpovědnosti a poté aktivnější eh, role pro úřady, které jsou zodpovědné za ochranu údajů. To znamená také nějakým způsobem zpracovávání stížností a předávání je americké straně, což by měl být mechanismus, který by měl hrát velmi důležitou roli v rámci nového režimu Safe Harbor. A už jsem také hovořila o každoročním ohodnocením, které bude prováděno eh, se všemi zúčastněnými DPAs, protože víme, že je třeba tady splňovat dvě věci. Samozřejmě tady je třeba splňovat písemná pravidla a záruky a poté také musíme správným a řádným způsobem provádět kontrolu. A pokud bych mohla se ještě rychle zmínit k, tomu, k té komunikaci s podniky, protože to jste se dotkli několikrát. Uh, Tedy co se týče toho našeho sdělení, jde tady pouze o přechodný nástroj, přechodné opatření, které se snaží tu celou situaci trošičku vysvětlit. Je to také opatření, které obsahuje všechna ta ustanovení, o kterých jsme hovořili a jsou zcela zásadní pro ta, ti, ty naše DPAs, které, kteří jsou pro nás v tuto chvíli zcela zásadní. Nicméně musíme zcela jasně říci, jakým způsobem bude aplikována a prováděna tato směrnice, která je v tuto chvíli eh, platná a jaké alternativy pro všechny různé druhy podniků existují. Dále zde zazněla také otázka, která se týkala právě malých a středních podniků, takže doufám, že uh, jsem se k tomu již dostatečně vyjádřila. Možná, že jsem ještě nezmínila nic, co by se týkalo právě těch nenávistných projevů eh, v internetu, protože tady možná není jaksi přímá souvislost eh, s bezpečným přístavem Safe Harbor, ale je to velmi aktuální téma. Vy jistě víte, že se odehrály dvě velmi důležité události. Zorganizovali jsme kolokvium, jehož cílem bylo zabývat se otázkami boje proti eh, jaksi právě takovýmto nenávistným projevům. A také jsme jsme hovořili o otázkách v podstatě těch lidí, kteří z naší společnosti odchází bojovat do Sýrie a podobných států. A identifikovali jsme v podstatě, nebo zjistili jsme, že pouze 15% těchto lidí, kteří se takto radikalizují, se radikalizují ve vězeních, což je velmi eh, jaksi důležitá část. Nicméně daleko víc z nich, v podstatě naprostá většina se zradikalizovala právě sobě na síti. A co tedy budeme v tuto chvíli podnikat, nebo co zamýšlíme? v tuto chvíli chceme zajistit plnou implementaci a aplikaci rámcového rozhodnutí z roku 2008, které říká, že eh, nenávistné eh, projevy, které mohou vést eh, k nenávistným reálným projevům vůči lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem liší, ať už barvou pleti, vyznáním či čímkoliv, tak takovéto nenávistné projevy musí být ze sítě vymazány. Dokonce i některé jaksi výroky či pojmy nebo výzvy, přímé výzvy k, nen, k nenávistným či násilným projevům či terorismu. Tady už hovoříme už o trestním právu. A my jsme také hovořili s ministry spravedlnosti a snažili jsme se udělat všechno pro to, aby si uvědomil, um, uvědomovali či uvědomili, v jaké nebezpečné situaci se v tuto chvíli Evropa i v souvislosti s uprchlickou uh, otázkou nachází. Tudíž ve chvíli, kdy hovoříme o boji proti rasismu a nenávistným projevem na internetu, tady nehovořím o žádných nových eh, zákonech či nové legislativě. Tady hovořím pouze o provádění a aplikaci již v tuto chvíli existujících eh, pravidlech a také o provádění jasných ustanovení trestních řádů. Také pokud to mohu e, říct takto, tak já jsem e, hovořila také s zástupci nejdůležitějších jaksi poskytovatelů internetových služeb a vysvětlila jsem jim, že oni jsou opravdu velmi důležitou součástí toho současného problému, tudíž musí být také e, důležitou součástí řešení tohoto problému a oni se vyjádřili tak, že chápou a rozumí své právní zodpovědnosti a také na sebe berou společenskou nějakou zodpovědnost eh, v rámci tedy svých pracovních aktivit. Tudíž budeme s těmito zástupci internet, poskytovatelů internetových služeb eh, vyjednávat i nadále, budeme s nimi i nadále eh, spolupracovat i s zodpovědným komisařem a e, budeme se tedy touto velkou hrozbou naší bezpečnosti zabývat. Dámy a panové, já jsem se snažila opravdu odpovědět na co nejvíce z vašich otázek. Doufám, že jsem na většinu z nich odpověděla. Uh, pokud eh, tedy jsem na něco neodpověděla, doufám, že využijete také tu možnost eh, mě oslovit ještě písemně a já vám odpovím také písemně. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko. Nemáme v tuto chvíli čas na žádné dodatečné otázky. My chápeme, že vaše portfolio je opravdu velmi eh, široké a proto jsem také velmi rád, že vám v tuto chvíli mohu poděkovat za vaše aktivity, které jste také zmínila, včetně tedy toho kolokvia a za všechny ty aktivity, které vyvíjíte. A my víme, že to není jaksi práce, kterou musíte dělat. A možná ještě, paní komisařko, máme velmi málo času, ale možná ještě v souvislosti s těmi otázkami, které zde zazněly. Vy jste říkal, že se k nám opět vrátíte 10. prosince, aniž bychom chtěli příliš opakovat. My jsme se v tuto chvíli zabývali tímto rozsudkem soudního dvora. To je rozsudek, který je opravdu Eh, velmi zásadní. Je to velmi jasné eh, rozhodnutí. Ty dopady ještě nejsou tak jasné, ale to rozhodnutí soudního dvora je zcela jasné a my se tohoto rozhodnutí musíme, musíme držet. A proto si myslím, že není nevhodné se jak si v tuto chvíli ptát opravdu na pozici Evropské komise, protože USA má v tuto chvíli morální zodpovědnost nějakým způsobem pokročit a my od vás musíme, jak si samozřejmě žádat to, abyste nás informovala o tom, jak eh, probíhají vyjednávání. A mnoho, pan Kerkop a další se ptali, na to, co jak si eh, v, to, v tom eh, rozhodnutí vlastně může být či ne. A my vás můžeme poprosit, či eh, můžeme si vyžádat sdělení, které by bylo možná zveřejněno v, přibližně ve stejné době, kdy k nám eh, eh, zavítáte. Ale bylo by to sdělení, ve kterém by už v podstatě byly některé zásadní otázky zodpovědněny samozřejmě otázky, které se týkají eh, toho hodnocení těch eh, doložek a tak dále. Myslím si, že by bylo velmi důležité pro nás, pro všechny, kdyby komise pro nás takovéto hodnocení, takovéto sdělení mohla vypracovat. To znamená, že já si myslím, že to, co po vás v tuto chvíli žádám, je naprosto jaksi v souladu s tím, co zde zaznělo. Samozřejmě všichni chceme dělat všechno pro to, aby jak naše občané, tak naše podniky měly co nejvíce jistoty ale bylo by dobré, kdyby vlastně v tom prosinci, kdy se k nám vrátíte, už něco takového, takové to jaksi konkrétnější sdělení eh, existovalo. Já bych byl velmi tady rád, kdybyste s tímto od nás eh, mohla odcházet. Potřebujeme lepší komunikaci s vámi, potřebujeme opravdu eh, kvalitní komunikaci. A Tímto, milí kolegové, musíme dnešní uzav- jednání uzavřít a samozřejmě naše další setkání není zas tak daleko, protože se opět uvidíme v prosinci, ale samozřejmě ty dopady tohoto rozhodnutí budou důležité velmi, eh, budou důležité pro všechny a já ještě jednou děkuji tedy všem eh, kolegům za jejich otázky a v tuto chvíli tedy následuje ještě zkuze eh, koordinátor Děkuji paní komisařko.